Atlantic mackerel fishery, and an oral question to the Commission on the conservation of sea bass. So, I give the floor to... Takže budeme hovořit o konzervaci mořčáka evropského. A teď někomu předám slovo, ale nevím komu. Is Mr. Gallagher is not here, apparently. Pan Gallagher tu zjevně není. Je tu pan Kadek? Mr. Kadek? No. Pan Kadek to taky není. This is just like a real plenary. Takže všechno jako na opravdové plenárce. Um, Mr. Mato. Pan Mato? Ano, pane předsedo, jsem zde. Já velice nerad čtu na plenárce e, připravené příspěvky, nicméně vzhledem k okolnostem e, této debaty e, se toho zhostím, proč ne, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že toto je společná rozprava, Chtěl bych, se, eh, chtěl bych nejprve vyjádřit politování nad tím, že komisařka pro rybolov eh, nás dnes nenavštívila, což eh, nás mrzí, protože je to jedna z mála příležitostí, kdy jsem jí chtěl pogratulovat k dosažení dohody mezi pobřežními státy Severního Atlantiku. Tato dohoda v podstatě mění dosavadní situaci, byla uzavřena včera a je zásadní, protože problém lovu mořčáka evropského není ničím novým. Naopak už proběhla celá řada iniciativ, a musím říct, že Evropský parlament měl nekonečnou trpělivost s tímto tématem a s komisí. Ale já jsem si připravil eh, svůj příspěvek ještě včera a chtěl jsem nadnést několik otázek. Například blíží se konec třetího čtvrtletí a ještě stále nemáme pořádnou dohodu ohledně eh, TAC. A kromě toho, pokud jde o eh, lov makrel, tak tam jsou ty problémy velice závažné. Také by mě zajímalo, proč Eh, eh, byly navýšeny jednostranně kvóty na Islandu a Fajerských ostrovech na úkor dalších členů dohody, například Norska, což je země, se kterou máme dohodu. A také by mě zajímalo, eh, proč se komise chovala tak přezíravě k některým zemím, které nedodržují kvóty, zatímco k jiným podstatně méně. Proč tedy existuje tento dvojí metr? Děkuji vám, pane Mato. Jako další má slovo paní Rodust. A paní Rodust asi právě přišla. Vy nejste paní Rodust, no tak nic. Ale jste, jen se nedělejte. Okay, sorry. A case of mistaken. Aha, tak nejste, tak se omlouvám. So, I give the floor to Ms. Takže slovo má paní Bilbao Barandika. Eh, děkuji vám, pane předsedo. I já bych ráda poděkovala za dosažení dohody se, se státy s mořským pobřežím, ale ráda bych řekla, že je stále nutné dosáhnout vyšší transparentnosti a vyššího jaksi stupně vědecké přesnosti, abychom dokázali dosáhnout dohody s Islandem. Není možné, aby Island neustále jednostranně navyšoval své kvóty, když vidíme, že už od roku 2006 eh, se jejich odchyt z 23 násobil. To nemůžeme tolerovat, protože evropské flotily nemají dostatečné kvóty a je potřeba, aby i oni své kvóty navýšili, aby mohli pokračovat v udržitelném provozu. Rád by, ráda bych proto eh, požádala komisi o vyjádření k tomu, co se bude dít s Islandem, zda budou sankce nebo nebude nic. Chci se také zeptat španělské vlády na toto. Pokud eh, nebude španělská vláda schopna eh, nachytat všechny eh, všechny objemy z kvot, to znamená 4000 tun, zda dostane flotila baskická nějaké další možnosti. Děkuji, další má pan Kuhn slovo. A je tam. Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo, když se podíváme na rok 2009 a tohle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 Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl eh, poděkovat eh, autorům eh, této zprávy a podle mého názoru je důležité Eh, ukázat, že jsme schopni vykročit správnou nohou, abych tak řekl. No Je pravda, že se nekonalo žádné otevřené veřejné zasedání v Evropském parlamentu eh, na toto téma od doby, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a zavedla proceduru spolurozhodování. Tehdy byla situace poměrně omezená vzhledem k tomu, jak to bylo regulováno. A já doufám, že se brzy dočkáme nového nařízení o kontrolního systému, o což si myslím, že bychom měli usilovat, aby politika byla zaměřenější na regiony což by bylo výhodné jak pro parlament, tak pro členské státy. Komise se staví k této dohodě o rybolovu velmi optimisticky a na technické eh, úrovni ovšem došlo k eh, určité chybě. Bylo změně, byl změněn počet politických oblastí, eh, které jsou pro nás důležité a nebylo s nimi naloženo zprávě, takže si nejsem jistý, jestli to můžeme podpořit. Děkuji, pane Milano, a nyní pan Dušek pane předsedající eh, zpráva o dodržování pravidel společné evropské politiky v oblasti rybářství je základem celého systému společné rybářské politiky. je nezbytné aby měla evropská unie legislativní i jiné nástroje pro vynucování politik na kterých se shodneme a odsouhlasíme je. jinak nemá diskuse vyjednávání a následné schválení žádný význam. jen ekonomicky a environmentálně vyvážený rybolov se správnými rybolovnými postupy může pomoci zachovat rybolov a současné množství druhů ryb udržitelným způsobem pro budoucí generace. v souvislosti s klimatickými změnami často dochází k masivnímu přesunu ryb proto je nutné pravidelně revidovat chráněné mořské oblasti. jejich ochrana pak musí být skutečná a nejen deklaratorní. vyzývám proto i zde komisi aby tak v pravidelných intervalech konala. dále je nezbytné aby rybářské společnosti legislativně aby byly legislativně vybízeny k využívání takových lovných zařízení která jsou v současné době z hlediska selektivity nejlepší možná a neprováděly se tak masivně výlovy velkého množství podměrečných ryb a jiných než cílových druhů či výmětů. už budu končit. dlouhodobě zde vystupuji pro udržitelný rybolov zprávu proto jako celek vítám a věřím že bude přijata v nezměněném znění. děkuji pane předsedající. Děkujeme vám. Pan Danelis je další. θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μάισνα για την εξαιρετική συνεργασία και να τη συγχαρώ για την... Děkuji. Já chci poděkovat paní Meissner za vynikající spolupráci a děkuji za e, její zprávu. Eh, tato směrnice, která se týká organizace a zprávy eh, eh, pobřežních oblastí, je klíčovým aspektem k tomu, abychom se posunuli směrem k zelenému růstu, respektive k modrému růstu což by potom mělo přispět k vytvoření při nejmenším 1,5 milionu nových pracovních míst v oblasti eh, biotechnologií eh, a turistiky a eh, pobřežních mořských aktivit, což jsou určitě výnosné odvětví podnikání. Je také zapotřebí vnímat přeshraniční investice do pobřežních regionů. Pokud se nám podaří zavést společný systém zprávy pobřežních regionů, tak zabráníme, tak se nám podaří nedosáhnout zeleného růstu v námořních oblastech. A to je opravdově nebezpečí pro mořské životní prostředí, které eh, už nyní eh, trpí eh, celou řadou lidských aktivit zejména v oblasti středozemí. A proto bychom rádi, aby tato směrnice obsahovala konkrétní ustanovení ohledně toho, jaká opatření budou zavedena e, ve prospěch pobřežních regionů. E, socialistická frakce trvá na tom, že je zapotřebí určitá úroveň spolupráce v jednotlivých eh, mořských regionech. Členské státy podle této zprávy mají eh, určitou vizi ohledně společného sdílení zdrojů v oblasti ochrany životního prostředí. Eh, závěrem chci říci, že jsme podali návrh, který by zaručil veřejné využívání těchto zdrojů a řečnice je přerušena. Děkuji panu Danelisovi. Chtěl bych připomenout všem řečníkům, že nás tlačí čas a chtěl bych je poprosit, aby se drželi svého řečnického času, jinak je budu muset e, násilně přerušit. Dalším řečníkem na jednu minutu je pan Salavrakos. Je pro Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία για την ανάπτυξη. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že eh, program námořních aktivit eh, by byl eh, katastrofický pro implementaci horizontu 2020. V jednotlivých obdobích krize se Evropská unie soustředila na vyvíjení námořních aktivit, které poskytly práci pěti milionům lidí a přinesly zásadní přidanou hodnotu v celkové hodnotě 500 milionů euro. Je zapotřebí koordinovat jednotlivé aktivity a akce na politické evropské úrovni. E, takže tímto způsobem můžeme optimalizovat e, ev- výsledky pro evropské občany. Takže děkuji paní Meissner za její zprávu. E, domnívám se, že jde o velice důležitou iniciativu pro provádění evropského plánu do roku 2020. A je zapotřebí rozvíjet tyto aktivity a také bezpečnost, a dohled nad pobřežními zónami a mořskými zdroji členských států Evropské unie. Děkuji. Děkuji s panu Salavrakosovi. Nyní je na řadě pan, pan Banky. Máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská rybářská politika si vyžaduje reform Chytá se e, stále více ryb, daleko více, než je přirozeně udržitelné. Což ohrožuje e, stavy a ohrožuje samotný e, mořský ekosystém. Hovoříme o několika desítkách procent všech rybích druhů, které běžně lovíme. do budoucna. Eh, to ohrožuje samotnou existenci rybolovného sektoru. Je na čase eh, rybolov nastavit tak, aby byl dlouhodobě environmentálně, hospodářsky a sociálně udržitelný. A to je cíl nové reformy. Podobně jako je její cílem dostat eh, stavy jednotlivých rybích populací na udržitelnou úroveň tak, aby z nich mohly profitovat prostřednictvím zdravých potravin i budoucí generace evropských občanů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Banky, a děkuji za to, že jste dodržel řečnickou dobu. Jste příkladem pro nás, pro všechny. Další je pan Karona. Máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Já nebudu číst, co jsem si připravil, protože bych nerad, aby se tato diskuze nějak zvrhla už zhruba před půl hodinou tady zaznělo, že potřebujeme udržitelnou rybolovnou politiku a konečně jsme snad připraveni i v té věci něco udělat. Eh, nepředstavuje to v podstatě žádnou změnu politiky parlamentu. Eh, v oblasti Středozemního moře nebo u Azorských ostrovů máme hloubku až 1000 metrů, ale dějí se zde zcela nepřijatelné věci. Nejvážnější je, že se zdá, že celý systém je na šikmé ploše. E, paní pane předsedo, i litevské předsednictví e, dalo tento bod na program svého předsednictví, což se ale ukázalo jako chyba, protože vidíme, že pro, alespoň co se Severního Atlantiku týče, má navrh hlavně rybolovná lobby. Děkuji vám, pane Karono, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a jdeme na proceduru Catch the Eye. Máme tady skutečně až příliš žádostí, takže nebudeme moci vyhovět všem. E, pouze třem kolegům a těm ostatním se omlouvám. Eh, paní Pietikainen, pan Polanini a paní Flašíková. Jako první paní Pietikainen. Máte jednu minutu. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, tyto druhy, eh, které žijí v našich mořích, jsou až nadměrně chytány, přičemž velmi pomalu dospívají a když už dospějí, tak velmi pomalu nabírají hmotnost. Zejména jde o ohrožení menších druhů žraloků a to znamená, že kromě eh, traulingu musíme představit ještě vyčerpávající seznam ohrožených druhů. Ale eh, vědecké důkazy Eh, vědecké materiály nám říkají stále častěji, že dochází k plošnému ohrožení všech živočišných druhů v moři. Evropský parlament musí zajistit, aby tento trend nepokračoval, aby se změnil přístup rybářů k tomu, jak vykonávají své řemeslo. Je potřeba nalézt rovnováhu mezi rybolovem a ochranou životního prostředí. Jinak hrozí negativní, ohrož, negativní vliv i na rybolov jako takový. Je potřeba, abychom zvážili všechny dostupné alternativy. E, podívejme se například na to, co dělají naši kolegové v Norsku, což je přístup daleko lepší. Děkuji vám, pan Bonanini má slovo, máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Promiň, promiňte, stoupněte si laskavě, jako ostatní. Děkuji vám za pochopení. Eh, děkuji vám. Eh, negativní dopady společné rybářské politiky na ekosystémy i na hlubokomorské ekosystémy si ani nedovedeme představit. Dochází k plošné destrukci mořského dna a likvidaci e, základních ekosystémů, kde dochází k dospívání rybích druhů. Potřebujeme zavést takovou zprávu, e, která združí otázky hospodářské, otázky ryb, co by zdroje potravin a otázky životního prostředí. Je potřeba minimalizovat negativní dopady na mořské ekosystémy, což má často samozřejmě dopad zpětně i na rybolov jako takový, zejména na maloškálové rybolovné podniky, kde je nutné zavést politiku udržitelného rybolovu. Je nutno pamatovat na to, že ryby představují důležitou výživovou složku lidské potravy a tím pádem musíme všichni usilovat o udržitelné rybářství, které bude mít přínos jak hospodářsky, tak environmentálně vzato a bude podporovat naše regiony. E, omlouvám se, že jsem přetáhla. Děkujeme vám, omluva se přijímám. Ale už to nedělejte. Děkuji vám. E, další je paní Flašíková. Beňová, máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Cílem tohoto návrhu je řešit zásadní problémy tohoto druhu rybolovu, což jsou vysoká zranitelnost hlubokomorských populací ryb a nedostatek údajů o těchto populacích, což nám znemožňuje odpovědně zhodnotit aktuální stav velikosti a úmrtnosti ryb. Tato populace ryb má rozdílné biologické vlastnosti které z nich činí eh, v souvislosti s neudržitelným rybolovem velice ohroženou rybí skupinu. Problém je také to, že hlubinný rybolov se do velké míry rozšířil ještě předtím, než se zpřístupnil dostatečný objem informací o starých populací, o úrovni o, eh, o, ehm, jaksi výmětu a nechtěných výlovků a vlastně až do roku 2003 byl tento druh rybolovu ehm, ve většině Evropské unie zcela neregulován. Proto je tak důležité správně určit podmínky, protože je zkrátka nutné stanovit konkrétní přístup v této oblasti a zabránit dalším negativním vlivům na mořský ekosystém. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci eh, rozpravy o rybolovu a eh, hlasovat se bude hned na začátku příští eh, rozpravy. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Tady jde o zprávu paní Gardiaza Balrubial ohledně obecných pokynů rozpočtu pro eh, rok 2015. Já tedy dám slovo přímo paní zpravodajce eh, Gardiaza Bal na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, je mi velkým potěšením